Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, omlouvám se za několik minut spoždění. Pokusíme se to do, dohnat. Chtěl bych vás požádat, aby jste se rozesadili. Prosím, abychom mohli potom hlasovat. Na základě článku 72 odstavce 2 jednacího řádu koordinátoři mají právo přijímat rozhodnutí o udělování e, stanovisek a zpráv ohledně postupů, které se provádějí ve výboru a ohledně ročního plánu výboru. Pan předseda parlamentu Buzek se souhlasem úřadu předsednictva Evropského parlamentu zahájil myšlenku na zorganizování sítě eh, ceny Sacharov, Sacharovovy ceny, eh, což by byla síť, která by združovala všechny eh, osoby, kterým byla předána Sacharovova cena. Takováto konference se bude zabývat podporou těch, dohlásí lidská práva. 23. listopadu se odehraje tato konference od 11 hodin, proto jsme museli změnit datum eh, schůze našeho výboru, eh, která se měla konat právě v onu dobu. Takže výbor pro zahraniční záležitosti v onom týdnu eh, začne už 22. ráno, nikoli odpoledne, a ukončíme ji v 10 hodin 30 23. To proto, abychom umožnili konání této konference, protože se bude konat v že sále. Jménem předsedy parlamentu vás samozřejmě zvu, abyste se aktivně zúčastnili konference o um, sítě pro eh, Sacharovou cenu. A nyní můžeme přejít k hlasování samotnému. Chtěl bych vás ještě Eh, požádat, abyste si vzali kartičky, připravili si do hlasovací zařízení, eh, tak si ještě, tak si ještě ponecháme pár sekund na to, abychom se mohli připravit na hlasování řádně. Můžeme tedy zahájit hlasování. Ze všeho nejdříve budeme hlasovat o stavu provádění strategie Evropské unie pro střední Asii. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 5 který je rozdělen do dvou částí. Nejdříve o první hla, části jde pro, proti, zdrželi se přijata, druhá část. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Řekl bych, že je zamítnuta. Provedeme elektronickou kontrolu druhé části kompromisu 5. Jenom abychom si to objasnili, jedná se tam o slovo conditional neboli podmíněný. Hlasujeme tedy o druhé části, elektronicky zahajuji hlasování. Jedná se o slovo conditional. Končím hlasování. Přijato 30 hlasy ku 24. Nyní to bude pozměňovací návrh 25, To ústní pozměňovací návrh, dodá pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 27, 26 a 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 30, kdo je pro? Proti? Není to jasné, budeme kontrolovat elektronicky o 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 29 proti je zamítnuto. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky o 41. Prosím, zvedejte jasně ruce, protože vizuálně není při kontrole jasné, kdo hlasoval pro, kdo proti. Končím hlasování. 34 pro, 19 proti. Většinově přijat. 42, 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Ověříme to raději. Takže budeme ověřovat elektronicky 44. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 25 proti. Schválen. 46, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 47, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato. 48, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 49, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 50, kdo je pro? Proti? Není mi to jasné, budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 k 28, hm, tak je jasné, že mi to nebylo jasné. Ne, 29 je, prosím. Děkuji za tento za tento gól eh, v poslední minutě zápasu. Nakonec to prošlo tedy o jeden hlas. 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, řekl bych zamítnout. 52, kdo je pro? Dobře, zkontrolujeme elektronicky 51. Zahajuji hlasování. A pořád je zde ten váš hlas. Že? A opět, protože hlasujete pro, opět tedy díky paní Janaky, eh, útočníci vítězí. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, Není mi to jasné. Budeme hlasovat elektronicky o 54. Ještě čtyři kolegové nehlasovali. Asi se nesoustředí. Ještě jeden zbývá. Dobře. Teď už hlasovali všichni. 29 pro, 28 proti, ale je tu ještě 30. hlas pro, takže je to přijato. Kompromisní návrh 8 jde pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 63, dobře, hlasujeme znovu o 62 elektronicky. Pro kontrolu. Je zahájeno hlasování. Končím hlasování. 29 ku 28 plus jeden další hlas, takže je přijat. 63. Kdo je pro? Proti. Přijat. 64. Ne. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není mi to zjevné. Budeme kontrolovat hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Teď hlasovali všichni. 29 hlasuje proti. Ale k 28 se připojuje eh, další hlas, který už bude eh, elektronicky od příště. Nicméně tento pozměňovací návrh stejně neprošel. Kompromisní pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 11. Ne. Eh, pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 72. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 76. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 78 pro. Proti Není mi to jasné, budeme kontrolovat hlasování elektronicky. Hlasujeme tedy o 78. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti. Zamítnut. 79. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis? Ne. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 95. Pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Máme tu ústní pozměňovací návrh pozměňovacímu návrhu 96. Může ho někdo vysvětlit? Pan Kirilov? Výborně. Přejete si vysvětlit ten pozměňovací návrh? Děkuji, pane předsedo. Mám tu ústní pozměňovací návrh, který se týká toho, že se tu objevily pozitivní zprávy o teoretické dohodě s Turkmenistánem a Azerbajdžánem a Evropskou unii, co se týče transatlantického ropovodu a tohoto projektu. Takže e, cituji, je zásadně důležitý, aby se realizoval tento projekt, je důležitý pro e, zabezpečení energetických dodávek a je třeba vysloužit si podporu Evropské komise a tento projekt zrealizovat. Turkmenistán vyjádřil také vůli podepsat tuto dohodu. Myslím, že to je spíše dodatek než změna. Ale vyslechneme si stanovisko zpravodajky paní Kilnýsem. Přejete si k tomu něco poznamenat? Skupina zelených není pro tento ústní pozměňovací návrh. V takovém případě tento ústní pozměňovací návrh nebude hlasován. A nyní budeme hlasovat o 96. Ne, 96 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 97. Proti? Zdrželi se přijat. 98 jde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 99 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 105, kdo je pro? Proti? Připadá mi zamítnutý, ale nejsem si úplně jistý, proto budeme elektronicky kontrolovat hlasování. 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 29 proti je přijat. 106, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 107, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 108, kdo je pro? Proti? Není mi to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. Končím elektronické hlasování. A je to zase půl na půl, takže není přijat. 110 a 111 jsou identické, kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 118, kdo je pro? Proti? Není mi to jasné. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu 118. Končím hlasování. 34 pro, 25 proti, je přijat. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 124. S ústním pozměňovacím návrhem D pro. Proti. Zdrželi se přijat. 19. Ne, to je odstavec. 125. Omlouvá se pan předseda. 125. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 126 pro, proti, zdrželi se, přijat. 127 pro, proti, zdrželi se, přijat. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 129 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pak je tu ústní pozměvací návrh, k, eh, který chce vysvětlit paní zpravodajka, paní Nilsmaslova. No? Ah. Ah, ne, to nejsem já, paní Jegle. Omlouvá se pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Zdůrazně, že následující země a konkrétní odstavce, <clears throat> které obsahují seznamy týkající se konkrétních věcí, nicméně neposkytují komplexní analýzu úsilí dané země. Eh, Dobře, je to tedy zpřesnění. Máte někdo výhrady? Nikdo nemá výhrady? Můžeme tedy hlasovat o pozměňovací návrhu i s tímto zpřesněním a blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není mi to úplně jasné. Budeme kontrolovat elektronické hlasování. Ano, i s tím ústním pozměňovacím návrhem, který byl považován za přijatelný. Ano, s tím ústním pozměňovacím návrhem. Ještě nám všichni nehlasovali. A teď už hlasovali všichni. Končím hlasování. Valnou většinou je přijat. 132. 132, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není mi to jasné. Budeme hlasovat opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Je mi to líto, ale nevidím zvednuté ruce. Uzavírám hlasování. 29 pro, 27 e, eh, proti. No, je to jen o dva hlasy. 133. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 135. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut 137 pro, proti, zdrželi se přijat 137 jde pro, proti, zdrželi se přijat 138 a 139, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 140, kdo je pro, Přejete si kontrolu, dobrá, budeme kontrolovat 138 a 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden poslanec nehlasoval 29 pro, 28 proti. A jeden nehlasoval. Aha, to je zdržení. Dobře, takže prochází, je přijat. 140 jde pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 142 kdo je pro? Předseda se omlouvá. 141. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Není mi to opět jasné. Budeme kontrolovat elektronicky 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase to je 29 k 29 a jeden se zdržel, takže není přijat. 142. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout 143, kdo je. Tam budeme hlasovat po částech. První části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, řekl bych, že je zamítnuta. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 148, jde pro? Proti? Zdrželi se. Přijat 150. 4. Ano. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 156. Dobře, budeme kontrolovat elektronicky 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zase 29 29. Zamítnout. 156, kde pro? Proti. To by mohla být stejná většina. Budeme raději elektronicky kontrolovat kontrolami 156. Dnes, dnes se opravdu eh, snažíte, je to půl na půl, to aby si za další brýle. Ještě nehlasovali tři poslanci. Dobře, nepřeji si hlasovat. Končím hlasování. 30 pro, 27 proti. Přijat. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 158 v první části, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. 159, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 161 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnu 162 první část. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnutá 163 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut 165 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut 168 pro. Proti Zdrželi se. Zamítnu 169. Budeme kontrolovat elektronicky 168. Zahajuji hlasování. Tentokrát nehlasuje jen jeden. Končím hlasování. 29 pro, 26 proti je přijat. Tři se zdrželi. 170, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pro, dvacet proti je přijat. Sto sedmdesát jedna pro, proti zdrželi se zamítnout. 172 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 174. Přejete si kontrolu? 172 kontrolujeme elektronicky, zahajují hlasování. Eh, chiusa la votazione. Končím hlasování. 37 pro, 22 proti je přijat. 174 pro, proti, zdrželi se zamítnout 170. A prosím, zbrojte lépe ruce. 174 budeme kontrolovat elektronicky. Ať nestrácíme čas, prosím, zvedejte zjevně ruce. Končím hlasování. Je přijat. 174 pro, proti, Zdrželi se. Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky o 175. Končím hlasování. 27 pro, 32 proti, zamítnut. Nyní 176 a 177, které jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijaty. 180 a 181 pro, proti, zdrželi se zamítnut 182 pro, proti, zdrželi se přijat 183, 184, 182, dobře, budeme kontrolně hlasovat elektronicky o 182. Zahajuji hlasování. Tři kolegové nehlasují. Uzavřeme hlasování. 29 pro, 25 proti, přijaty. 183, 184. Ehm, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Není to opět jasné. Budeme hlasovat elektronicky, tedy pro kontrolu o 183, 4 a 5. Končím hlasování 35 pro, 24 proti, přijat. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnout 188 pro, proti, zdrželi se přijat 189 pro, proti, zdrželi se přijat 190, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat 191, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat 192 pro, proti, zdrželi se přijat Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není mi to úplně jasné. Budeme kontrolně hlasovat elektronicky o pátém pozměňovacím návrhu. Končím hlasování. 34 pro, 25 proti je přijat. Kompromisní návrh 2, 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není mi to úplně jasné. Budeme hlasovat elektronicky o 18. Končím hlasování. 28 pro, 29 proti. Zamítnut. Pozměňovací návrh INTA 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není mi to jasné. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovací návrhu INTA 2. Končím hlasování. 35 pro, 24 proti přijat. INTA 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. INTA 9, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Inta 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. Inta 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Deve 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Řekl by že je to přijato. Deve 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 9-3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 9-5, dobře. 9-3 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování o 9-3. 34 pro, 24 proti je přijat. DV5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Není mi to úplně zjevné, budeme hlasovat elektronicky o DV5. Eh, funciona. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Třicet pět pro, 23 proti je přijat. Šestka se hlasovat nebude. Budeme hlasovat o 9.7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9.8 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9.10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9.11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 9.12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Připadá mi to přijato. Dobře, provedeme elektronickou kontrolu. Musíme na chvíli přerušit hlasování. Eh, abbiamo un problema con la macchina. Máme problém s hlasovacím zařízením, musíme resetovat zařízení, bude to trvat pár minut. Pokud si přejete, můžeme zvedat ruce. Zkusíme prozatím hlasovat o 9.12. Zvedejte prosím ruce, kdo je pro 9.12. 25. Eh, I contrari. 25. Proti. Kdo je nyní proti? Ci sono delle astensioni? Někdo se zdržel? Tři. Čtyři. Zdá se tedy, že 27 ku 25 Doufejme tedy, že jsme to spočítali dobře, protože rozdíl je jen dvou hlasů. Pokud si přejete, můžeme počkat ještě na elektronické hlasování. Pokud souhlasíte, můžeme pokračovat dál. Protože u dvou hlasů se člověk může splést. Dobře, můžeme pokračovat dál. 9.14. Kdo je pro? Proti? Tentokrát je to přijato 9.15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. DV17? Ne. A teď bude třeba hlasovat elektronicky. O celém pozměněném textu. Bene, allora, per non perdere tempo. Abychom nestráceli čas, Konečné hlasování, to závěrečné hlasování provedeme, až bude resetováno hlasovací zařízení a prozatím postoupíme dál ke stanovisku opět od paní eh, Nikol Kilnielsen. Budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Teď se nejsem jistý, ale už nám funguje zařízení. Takže můžeme elektronicky hlasovat o desátém pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Máme 60 kartiček, 59 hlasujících, 35 pro, 24 proti, přijat. 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 3. Dobrá, jedenáctku budeme kontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 15 pro, 43 proti zamítnout. Kompromis návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromis návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 18, kdo je pro? 17, přejete si kontrolou 17. 16 wird fallen. Já si myslím, že 16 padá. Sedmnáctka by odpadat neměla. My jsme hlasovali o 17, nikoli o 16. A, il, il 16 non l'abbiamo votato. O 16 jsme nehlasovali, protože je součástí kompromis návrhu 1. Pokud bylo tedy nepřesné eh, tlumočení, tak musím zopakovat, že jsme hlasovali o 17, která byla zamítnuta. Nyní hlasujeme o 18, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout 19, kde pro, Proti? Zdrželi se zamítnout 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 21. Kdo je pro? 20. kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Chiusa la votazione.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 Jeden, dva kolegové nehlasovali. Uzavírám hlasování. 31 pro, 28 proti. Přijat. Následuje konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Eh, Stále je zde několik kolegů, kteří mají kartičku zařízení a nehlasují. 56 pro, nikdo není proti a nyní se vrátíme v hlasování, v tom elektronickém hlasování eh, k usnesení o strategii Evropské unie pro střední Asii, tam, kde jsme skončili. Budeme tedy elektronicky hlasovat o tom přednáš, eh, předcházejícím textu. Pořád ještě tu máme 59 kartiček, ale 55 hlasů pouze. Prosím, hlasujte. Uzavírám hlasování. 49 pro, 4 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřeji tedy paní zpravodajce. A teď si dáme dvě minuty pauzy, aby se mohlo opět resetovat zařízení. Nezapomeňte si vzít hlasovací kartičky sebou, odnes je.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 Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Milé kolegyně a kolegové, vrátíme se tedy k práci. Eh, prosím, zaujměte svá místa, protože nás čeká šestý bod na pořadu jednání, neboli rozpočtová kontrola finanční pomoci Evropské unie pro Afghánistán. Sprav- navrhovatelkou je paní Jatemaki. Je zde 24 pozměňovacích návrhů, které předložili různí kolegové. Jedná se tedy o rozpočtovou kontrolu finanční pomoci v Afghánistánu a e, toto stanovisko je určeno výboru pro kontrolu rozpočtu. A já chci předat slovo paní e, navrhovatelce, aby nám sdělila svůj názor na pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo. Thanks, Mr. Děkuji, pane předsedo. The international Mezinárodní společenství zaznamenalo nebo vynakládalo na tlak na Afganistán roku 2001 miliony dolarů. Tehdy byly vyžádány a nasměřovány do této země, nicméně výsledky nebyly příliš rozsáhlé. Bezpečnostní situace a samotná válka je samozřejmě jedním z těchto důvodů a samozřejmě je to také propojeno s samotnou účinností této finanční pomoci. S politováním zaznamenávám, že mnoho ukazatelů vývoje nezaznamenalo tedy podstatné zlepšení. Zásadní výzvou pomoci do Afganistánu je to, že pomoc nevždy dosáhne právě ty určené příjemce, tedy afgánský lid a společnost. My často kritizujeme Afgánce za to, že je tu korupce a myslím, že tak činíme oprávněně. Měli bychom nicméně uznat, že ani my nejsme perfektní a je tedy zásadní, aby komise a veškeří dárci věnovali více pozornosti těm nadměrným nákladům za zprostředkováním a za to, jak probíhá celý proces pomoci. Je třeba analyzovat také eh, náklady a dopady této pomoci a mít tu dobré eh, také komunikační, um, informační um, zprostředkování. Máme nedostatečné údaje, to samozřejmě právě vede k tomu, že transparentnost není dostatečná. Také chci zdůraznit, že je nezbytné, aby komise naléhala na včasné a adekvátní poskytování informací o výsledcích a využití prostředků. Pane předsedo, já bych chtěla zdůraznit to, že tedy Otázka sektorové rozpočtové odpovědnosti nebyla nikdy zavedena schopnosti finančního řízení eh, byly tedy zváženy, byly, eh, bylo o nich rozhodnuto, že jsou transparentní, nicméně to stále ještě nedostačující. Je třeba podpořit také budování kapacita příslušných opatření. Kolegové, Kolegové z různých skupin předložili dohromady 24 pozměňovacích návrhů a s potěšením zjišťují, že v podstatě podporují tu eh, hlavní línii stanoviska, tedy odstranění korupce a potřebu vylepšení účinnosti této pomoci. Já sama jsem předložila několik návrhů společně se stínovým zpravodajem Orlackým a Liskem Tyto pozměňovací návrhy eh, vedou k vylepšení eh, odpovědnosti a transparentnosti pomoci a také k otázkám regionální spolupráce a odstranění pěstování opia. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům eh, za velice dobrou spolupráci pane předsedo. S velkým potěšením si nyní vyslechnu eh, další připomínky k tomuto stanovisku a také k pozměňovacím návrhům. Děkuji paní Jatemaky, slovo má paní Arlaky. Uh, thank you, Mr. President. Pan Arlaky. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že stanovisko odráží vývoj Afganistánu v oblasti eh, finanční pomoci Evropské unie. A chtěl bych také zdůraznit eh, koherentnost stanoviska i v podstatě koherentnost eh, názoru různých skupin, které, což se vlastně potvrdilo v pozměňovacích návrzích, prostřednictvím té analýzy naší pomoci vůči Afganistánu. Před rokem byla v tomto parlamentu schválena zpráva, v podstatě výsledky jsou obdobné. Stanovisko zdůrazňuje, že je tu velký problém eh, týkající se korupce a plítvání finanční pomoci EU vůči Afghánistánu. Korupce samozřejmě na straně Afgánce, na afgánské, kde se tedy eh, utrácejí tyto finanční prostředky toto stanovisko, tuto skutečnost tedy eh, potvrzuje. A také potvrzuje eh, ten postoj, který přijal tento parlament před rokem a to, že bohužel až dosud eh, jsme nezaznamenali nějaké následné ohodnocení ze strany komise ani rady a v dnešní době si myslím tedy, že Evropský parlament by mohl eh, mít eh, dobrou příležitost, aby se této situaci věnoval. My bychom se měli setkat s afgánskou delegaci a hovořit o, s nimi o všech problémech a o všech těch negativní, o tom negativním vývoji a, a také o otázce eh, bezpečnosti. To vše bychom s nimi měli projednat. Děkuji. Pan Lisek. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My všichni zde v této místnosti víme, že finanční pomoc Evropské unie Afghánistánu, tedy že jsou do toho zapojeni instituce, členské státy a další třetí země a že tato pomoc by měla i nadále pokračovat, protože situace v Afghánistánu si to vyžaduje. A my a celkově mezinárodní společenství jsme převzali určitou míru zodpovědnosti za budoucnost této země. A jediné, co nyní mohu učinit, je zopakovat eh, slova mých předřečníků, tedy chtěl bych eh, poděkovat eh, paní navrhovatelce za dobrou spolupráci v průběhu celé fáze této práce, vytvořila dobrý dokument a hlavní politické skupiny souhlasí s tímto stanoviskem a hlavní pozměvací návrhy jsou vlastně společné pozměvací návrhy, což je jasným eh, sdělením toho, že v podstatě na to nahlížíme všichni stejně. A ještě bych chtěl zdůraznit pozměňovací návrh číslo 14, kde se stanovuje, že podpora členských států Evropské unie a pomoc za e, instituce Evropské unie by měla být koordinována s pomocí ostatních dárců jako Spojených států a Japonska, abychom neplýtvali penězmi a řádně je řídili. Děkuji, pane Lísku. Další se o slovo nehlásí. Přeje si paní navrhovatelka ještě promluvit? Ne. Takže ještě vy, prosím. Paní Lezink, já jsem vás neviděl a nebyla jste zapsaná. Nemám vás tu. No já už jsem si zvykla, ale naštěstí se to podařilo ještě dnes napravit, takže já vám děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi přece jen udělil slovo. Na úvod mi dovolte připomenout, že moje politická skupina i já jsme byli od začátku proti válce v Afghánistánu a já jsem opakovaně vystoupila v tomto výboru a vyjádřila se v tomto smyslu. Je to opravdu hrozné, že tato válka mimo jiné byla spojena s porušováním lidských práv v Afghánistánu, byla jim zdůvodňována a byla také zdůvodňována terorismem, ale ani jedna z těchto dvou věcí tím nebyla omezena, spíše tomu bylo naopak. Domnívám se, že to, to stanovisko je velice vyvážené, takže za něj děkuji, ale předložila jsem několik doplňujících pozměňovacích návrhů, které opakují náš požadavek, aby prostředky EU byly e, používány výhradně pro civilní účely. To z našeho hlediska tedy vylučuje vzdělávání e, policie a vojska. Já bych to zde ještě blíže vysvětlila. Navazuji zde na logiku paní Temeky, musíme si uvědomit, jaký režim vybavíme represivními prostředky a policejní aparát se obrací proti vlastnímu lidu. Eh, afgánští obyvatele se své policie bojí mnohem více než čokoliv jiného na světě. Děkuji. Děkuji vám, paní Lezing. Nikdo další se o slovo nehlásí, předám tedy slovo paní navrhovatelce, pokud si přeje. Pokud tomu tak není, tak jediné, co nám zbývá, je, abych vám ještě sdělil, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 20. bylo 29. září a hlasuje se 22. ne, 20. října. Tímto jsme uzavřeli naši práci za dnešní odpoledne. Náš program je tedy eh, ukončen a zítra se sejdeme v 9 pro eh, schůzi, která bude vedena za zavřenými dveřmi. Přeji vám všem pěkný večer.